Dear colleagues, kolegové, kolegové, je na čase začít a první bod podle programu to je výměna názorů s generálním ředitelem Falkenbergem na téma eh, odpadového balíčku. Jak asi víte, tak toto má za sebou dlouhou historii. A já teď hned přejdu do italštiny, protože ještě než začneme diskuzi, tak bych chtěl něco začít. Něco říct, pardon. Já se omlouvám, že to řeknu italsky, ale mě to hodně zjednoduší úkol a chtěl jsem říci něco k genezi, k historii tohoto balíčku v rámci takzvané cirkulální nebo cyklické ekonomiky. Víme velice dobře, jaká je historie této agendy. Eh, je faktem, že parlament začal se zajímat eh, tímto legislativním balíčkem v podstatě slyšení, dnešní slyšení je součástí tohoto procesu, kdy jsme se začali zajímat touto agendou, ale víte, že zde ale u tohoto balíčku existovaly různé dohady s komisí a různé řeči kolem toho kolují. A my tedy jako parlament bychom chtěli tedy si říci, zanalizovat, na čem chceme pokračovat pracovat. K tomu je třeba se rozhodnout my jako výbor Envy. A my tedy jsme proto eh, velice vehementně apelovali se všemi možnými nástroji, které máme, tedy apelovali jsme na komisi, apelovali jsme na tedy mm, i předsedy eh, dalších výborů, apelovali jsme na všechny, aby tento balíček nebyl stažen, ale my jsme se o to pokusili i na poslední plenárce, ale bohužel ta rezoluce nenašla většinu ale pozměňovací návrhy, které se týkaly tohoto balíčku, tak se tak byly odsouhlaseny většinou, což je jasný signál toho, že v parlamentu je dobrá vůle se tímto tématem zabývat. Na druhé straně i v rámci jednání s komisí, i tedy na plenárce, i když jsme diskutovali o pracovním programu komise, tak jsme si vyslechli, že komise hodlá předložit ambicioznější návrh ve srovnání s tím návrhem, který podle nás již byl dostatečně ambiciozní. A já si myslím tedy, že dnešní diskuze s panem ředitelem Falkenbergem nejprve a poté to slyšení, které následuje, tak to bude významný okamžik eh, proto, abychom si to prodiskutovali, tedy my mezi institucemi, a abychom i dohloubky se na toto téma podívali a zjistili, zda z toho může vzejít nějaký námět, návrh komisi, aby komise tedy mohla předložit skutečně ten ambicioznější návrh. A my jako výbor Envy, my chceme o tomto balíčku jednat, to jsme říkali vždycky, a chceme eh, eh, eh, o této legislativě jednat s radou. Víme, že i v radě řada ministrů se vyjádřila pro zachování tohoto balíčku, tohoto návrhu drtivá většina ministrů životního prostředí napsala za radu eh, eh, předsedovi Evropské komise, aby tento balíček nestahoval. Takže teď čekáme na konečné rozhodnutí komise, ale proto tedy my také jsme eh, se rozhodli k tomuto slyšení, k, tomu, k této diskuzi to je důležitý okamžik. A já dám slovo hned kolegyni Bonafé, která je zpravodajkou k tomuto waste package, k tomuto odpadovému balíčku, um, přednese úvod, dejme tomu pět minut a poté samozřejmě dáme slovo generálnímu ředitelovi Falkenbergovi. Tak nejprve paní zpravodajka. Děkuji, děkuji pane předsedo. Já chci poděkovat eh, i panu řediteli Falkenbergovi, že dnes přišel k nám na výbor. Pane předsedo, zde eh, já jsem chtěla eh, přednést mm, expoze, mm, které eh, obhajuje zásluhy tohoto návrhu, protože v tomto návrhu jsou silné body. Samozřejmě lze co kritizovat, ale ty silné body, to je evidentní. Vlastně poprvé zde máme určitou metodu výpočtu recyklace, skombinované to je s ambicioznějšími cíly, je to skombinované i se zákazem, že v roce 2030 eh, se již nebudou ukládat ty eh, odpady na skládky. Takže já si myslím, že to jsou důležité body. Samozřejmě lze tam co kritizovat. Je jasné, že některé konkrétní aspekty tohoto návrhu ještě by potřebovaly nějaké studium. O to se dnes pokusíme a o to se budeme pokoušet i v příštích týdnech. Bohužel je eh, zřejmé, že ty události, tak jak proběhly, jak jste je popsal, tak ty se netýkaly meritu věci tolik, ale spíše se hovořilo o těch rumors, o těch různých tedy kuloárních řečech, co se děje v kuloárech. Ale pane předsedo, my jsme tedy jako parlament vůbec nepochopili vůbec, jaké jsou důvody, proč komise se rozhodla eh, eh, eh, tedy nevložit tento návrh do svého pracovního programu na rok 2015. Vy jste to vysvětlil velice dobře a já jenom bych chtěla velice stručně říct ještě, jaká byla historie pro kolegy, kteří to neví. Zde máme dopis Junkera, je to dopis, ve kterém předseda Juncker eh, říká, že vyhodnotil stav tohoto balíčku na základě prvních reakcí parlamentu a rady a že bude muset ještě tedy zanalizovat, zda je to v souladu s dokumenty o růstu a zaměstnanosti. Potom jsme měli slyšení s panem komisařem a my jsme, a komisař říkal, že to je hlavní priorita. Priorita je tedy E, zelený růst, takzvaný zelený růst a e, odpad je toho součástí údajně. A nakonec potom pan komisař Timmermans, místo předseda Timmermans, který přišel na plenárku do parlamentu a ten řekl, že ten návrh bude stažen. A řekl, že do roku 2015 nebo v roce 2015 předloží ambicioznější návrh a teď cituji návrh, který eh, jaksi eh, bude mít takový širší záběr. A já chápu, že Samozřejmě komise teď se zaměřuje hlavně na takzvaný růst, zelený růst, eh, o tom hovořil Juncker a další, ale no, Samozřejmě, ale zatím je pravda, že jsme neměli impact assessment, hodnocení dopadu jsme neměli, ale mm, k tomuto, ale máme hodnocení, ve kterém se hovoří, že i mm, tato agenda povede ke zvýšení pracovních míst. Dokonce se hovoří o dvou milionech pracovních míst v rámci toho balíčku. Také se tam hovoří v té studii o mm, tom, že se zvýší o procento HDP, i se posílí takzvaná cyklická cirkulární ekonomika. Takže to o tom hovoří ta analýza a i když ta čísla se liší tedy. Takže já tedy si kladu otázku, když teď e, komise říká, že chce předložit ještě ambicioznější návrh, tak v čem bude ambicioznější? To znamená, že se zvýší tyto hodnoty, tato čísla, která již máme, no tím lépe. Dobře. A znamená to, že ještě do toho budou začleněny jiné otázky, které se netýkají pouze e, striktně toho odpadu? Dobře, proč ne? Ale eh, hovořilo se o roku 2015. Komise se zamě, zavázala, že předložíte návrh eh, v roce 2015 a to znamená, že tam ještě něco doplní, anebo to bude spíš krok zpět. To je jiná věc. A potom má to být ambicioznější, to znamená, jak to bude s těmi targets, s těmi cíly. No my, eh, jako parlament, my jsme připraveni na tom pracovat eh, od eh, zítřka, ale já si kladu otázku, proč tedy teď stahovat ten návrh a proč od zítřka nepracovat, nespojit se a všichni nepracovat na nějakých těchto cílech na základě tohoto návrhu. Hm, takže já jsem skutečně překvapena. A hm, komise předložila určitý návrh, a já chápu, komise se vyměnila a tak dále, ale ten politický mandát je přece jasný. E, I rada se vyjádřila, že chce, aby se ten návrh nestahoval a e, i parlament, parlament se k tomu e, na minulé plenárce jasně vyjádřil, i když žádná rezoluce nebyla přijata, jak řekl pan předseda ale eh, nicméně je zde drtivá většina, i ty pozměňovací návrhy byly podpořeny eh, v tom smyslu, že nechceme, aby se ten návrh stahoval, takže hm, je to tedy velký impuls, který jsme chtěli dát. Já nebudu opakovat ani eh, slova hm, hm, ministra pro životní prostředí, kterého jsme slyšeli včera za předsednictví, takže to je jasné. A mm, já jsem přesvědčena, že komise vezme do úvahy veškerá hodnocení, veškerou diskuzi, která dnes vyplyne tady a že pan ředitel Falkenberg eh, eh, to tedy mm, i vezme v potaz a že se k tomu vrátíme v březnu, až předložím zprávu. Děkuji. A hned dám slovo panu řediteli Falkenbergovi, aby vystoupil, prosím. Thank you very much. Eh. Děkuji vám. Děkuji, pane předsedo, že jste mě pozvali na tuto schůzi. Je pravda, že když ta pozvánka přišla na začátku prosince, měl jsem e, podobný dojem jako Simona Bonafé, že budeme diskutovat e, detaily, e, technické podrobnosti návrhu, které, který předložila komise. Od té doby ale nová komise rozhodla, že nehodlá na tomto návrhu pokračovat v té formě, v jaké byl podán. a že hodlá hledat eh, co nejlepší způsoby, jak eh, pomocí eh, legislativní práce posunout Evropu směrem k cyklické ekonomice a e, že chce co nejlépe přispět k růstu, co nejvíce posílit růst. což chce komise, dosát, co, což chce komise provést co nejrychleji v 28 členských státech Evropské unie. E, Komise i Simona Bonafé i vy sám, pane předsedo, jste řekli, že tedy to rozhodnutí padlo, nicméně to rozhodnutí ještě bude formalizováno po konzultaci e, slyšení s parlamentem a radou. My velice pozorně sledujeme e, debatu v parlamentu a víme, že zatím nebylo schváleno usnesení o pracovním programu komise, ale tu debatu sledujeme. a e, pozorně vnímáme mnoho názorů, které jsou pro e, cyklickou ekonomiku a lepší nakládání s odpadem v Evropské unii. Podobné diskuze vedeme také s radou a formalizaci návrhu komise očekáváme někdy během února. Až obě instituce, parlament i rada, dokončí své diskuze. První upřesňující eh, informace ohledně toho stažení balíčku eh, také obsahuje eh, příslip, že bude podán nový návrh, který bude ambicioznější a že k tomu dojde během tohoto roku, během roku 2015. To je, myslím, také jasná známka toho, že komise vnímá názory, které zazněly tady v Evropském parlamentu a které zapadají do celkové strategie Komise pro růst. Proč tedy ten nový přístup? Já tady nemohu detailně definovat, jak ten nový návrh bude vypadat, protože práce na novém návrhu začínají teprve teď. Už je ale známo několik problematických oblastí, několik slabin starého návrhu, o kterých už jsme slyšeli jak během prvních diskuzí v pracovních skupinách rady a také v Radě pro životní prostředí jako takové. Právě tak některé připomínky vznesli poslanci Evropského parlamentu. My se zabýváme eh, cyklickou ekonomikou a předložili jsme eh, návrh pro stávající legislativu v oblasti odpadu. Eh, to máme povinnost dělat, protože to je existující legislativa, která si žádá revizi a v tom návrhu, který je stále ještě na stole, jsme se soustředili na výsledky těchto revizí a připravili návrhy toho, jak lze vylepšit stávající legislativu eh, tak, aby byla ambicioznější a eh, aby mohly být rozšířeny stávající cíle, eh, tak, aby byla vytvořena stabilita a bezpečnost pro investice, které budou zapotřebí k tomu, abychom vytvořili infrastrukturu, a abychom vytvořili zařízení na nakládání s odpadem, místo toho, abychom i nadále je eh, ukládali na skládky, respektive eh, velikou, velkou část odpadu, eh, který naše společnost produkuje. Uvědomujeme si, že zhruba 2,5 milionu tun odpadu ročně stále ještě v Evropě putuje na skládky a myslím si, že musíme najít způsob, jak to řešit lépe. novém návrhu e, komise e, dává najevo, že chce zkoumat úplný cyklus e, cyklické ekonomiky. Náš legislativní návrh se zabývá segmentem odpadu, tedy tou výsečí kruhu, která, kterou tvoří odpad a uvědomujeme si, že recyklace bude velmi zjednodušena už samotným designem produktů tím, jak využíváme látky a materiály, tak, aby se dali od sebe oddělit a e, budeme využívat svých znalostí, e, toxicity různých látek, abychom se vyhnuli tomu, že ve fázi recyklace e, toho kruhu vytvoříme buď značné technické problémy, nebo pouze se značnými technickými problémy vytvoříme kvalitní druhotné suroviny, anebo eh, nebudeme schopni na konci eh, cyklu zreprodukovat vysokou, vysoce kvalitní druhotnou surovinu, která by mohla konkurovat primárním surovinám. Takový musí být e, cíl, ke kterému všichni budeme směřovat. Celko, e, celá analýza e, cyklické ekonomiky se zakládá na úspornosti využívání zdrojů čímž zači, už začínáme narážet na určité meze naší planety a pokud si chceme uchovat kvalitu života, pokud chceme eh, vyzvednout miliardy lidí eh, z, z jejich současné životní situace v rozvojových zemích, musíme nalézt lepší způsoby využívání surovin a lepší způsoby využívání eh, našeho přírodního kapitálu. Takový je náš cíl a nová komise hodlá předložit v podstatě revidovaný a přehodnocený, znovu promyšlený návrh, který by načerpal poučení v oblasti lepší regulace, který bude zkoumat otázku subsidiarity toho, jak se nejlépe posunout vpřed v Evropské unii a také e, se zabývá tím, jak tato legislativa bude plně implementována. Zabývá se ten návrh také potřebou investic. Začínáme s úvahami o tom, jak modifikovat návrhy e, původní Barozovy komise a přitom eh, zahrnujeme také některé projekty infrastruktury životního prostředí mezi projekty, které by mohly být financovány z Junkrovy investiční iniciativy. Velice rychle jsme dospěli k představám o tom, jak v Evropské unie eh, získat nástroje dodatečných investic a zkoumáme eh, sektory, eh, oblasti a projekty, o kterých si myslíme, že by mohli těžit z tohoto investičního nástroje. Během této práce zkoumáme koncepce e, cyklické ekonomiky a hledáme způsoby, jak vytvářet lepší zařízení na nakládání e, s odpadem. Takže až ten návrh e, se objeví, bude definovat, jakým způsobem chceme postupovat. Časový harmonogram naší práce je takový, abychom všechno provedli co nejefektivněji. Takový je náš úmysl. E, tolik vám mohu v současné chvíli prozradit. Zatím nemůžu hovořit o detailních alternativních návrzích, protože ty je ještě potřeba vypracovat, ale chtěl jsem vám pouze přiblížit jakým směrem se bude komise ve své práci e, ubírat. A opakuji, že komise se zavázala k tomu, aby, že, že ten modifikovaný návrh eh, dostane Rada a parlament na stůl eh, ještě eh, v tomto roce. Děkuji vám. Grazie, grazie. Děkuji, děkuji za toto expoze. A musím říct, že osobně, než začneme s, s otázkami koordinátorů, tak dovolte malou eh, připomínku nebo poznámku, pane řediteli. Já jsem měl pocit z toho, co jste řekl, eh, že tedy v podstatě by mm, jste eh, v podstatě mm, měl docela potíž s tím eh, odůvodnit to odlišné chování komise teď. Takže mm, celá logika nám říká, že pokud eh, se přijme nějaké rozhodnutí a pak se to rozhodnutí změní, tak tam přece musí být pádný důvod a já ten důvod nechápu. Takže možná to tady chceme pochopit teď všichni, poněvadž je evidentní, že pokud zatím něco je, proč tedy komise nech, nesouhlasí s tímto návrhem, proč ho chce změnit, tak my bychom chtěli pochopit proč, v čem to je. V jakých těch bodech se již, ta, se již ten návrh komisi nelíbí, proč. A samozřejmě better regulation, to slyším za těmi slovy, jako better regulation, nebo že by to mělo být ambicioznější, no dobře. Možná se zeptáme pana komisaře, pana tedy místo předsedy komise, který má dorazit k nám, ale chceme znát důvody, protože pouze pokud budeme znát důvody, tak buď budeme s tím souhlasit, anebo nebo nikoliv. A hned začnu tím, že dám slovo koordinátorům a jejich zástupcům, případně Karl Heinz Florenz. Děkuji. Já se eh, necítím ve své kůži, protože eh, musím nesouhlasit s někým eh, vysoce postaveným z komise. To nedělám rád, ale vy jste Slyšel jsem eh, eh, tady, že se nechceme vzdát, říkal to eh, náš komisař a to si zapamatujme. Já bych chtěl vyjádřit svou nespokojenost s tím, že pan komisař tady není. Já si nevzpomínám na žádno, žádný tematický okruh, který by byl tak sporný v radě a v komisi. Komise hm, to vidí jednou tak, jednou tak, právě toto bylo vysvětleno. Kde je ten člověk? Je přeci dobře placený takže by měl být tady. Pokud by eh, to bylo eh, pokud bychom byli soukromá firma a jednatel by tady dnes nebyl, tak by večer byl propuštěn. Eh, ředitel by byl propuštěn. Komisař nám má, musí vysvětlit, proč jsme se dostali do takovéto situace. A všechny argumenty, které zde zaznívají, mohu akceptovat. Pokud by nám argumentoval a eh, informoval nás za komisi, eh, tak eh, by třeba s parlamentem souhlasil. Když komisař pracoval čtyři roky, když komise pracovala čtyři roky na tomto tématu, udělala 20 nebo 30 studií, které zřejmě nikdo nečetl a, potom v průběhu jednoho roku se to má vylepšit, tak to přeci není důvěři, důvěryhodné já jsem si řekl, že tady řeknu svůj názor. My nejsme žádní statisti, my jsme svobodně zvolení poslanci a chceme dělat svou práci. A proto, pane předsedo, já chci, abychom pracovali na tom, na tom tématu dále, protože to téma je tématem tohoto parlamentu. A zajímalo by mě, eh, zdali komise má nějaké, nějaký právní základ pro to, aby nám to sebrala. Já nejsem právník, zaplať pán Bůh, ale rád bych viděl, jak by nám komisař vysvětlil, byl to, že vlastně z parlamentu se tahle ta věc má e, odebrat. My jsme tady přeci kvůli tomu a garantuji vám, že na tom budeme pracovat dále. E, ta zpráva se zlepší. Samozřejmě je tady pár e, problematických věcí, cíle v oblasti recyklace, omlouvám se za to srovnání, eh, ale těžko sjednáme mezi Rakouskem a Rumunskem. Jsou tu rozdíly, to je realita, ale dámy a pánové, já nechci vidět rozdíl mezi Německem a Itálií a Německem a Francií. Jsme v té to unii už dlouho a měli bychom se snažit. A nemůžeme se schovávat nemůžeme schovávat hlavu do písku. To jsem chtěl, k tomu bych rád přispěl. A mm, pokud jsem na něco zapomněl, tak mm, se k tomu určitě ještě vrátím. E, e, klima se změnilo po e, té, co přišel nový postup volby komise. Byly tady určité síly v Evropě, které eh, vytvářely eh, svůj vliv. začaly vznikat seznamy, které říkaj, říkali škrtneme tohle, škrtneme ono. A to rozhodnutí nepadlo eh, v tomto parlamentu a už vůbec ne v tomto výboru. A proto pan místo předseda by se měl přijít a měl by nám tohleto vysvětlit. Já bych si potom vzal pár tabletek na uklidnění, abych, abych moc nevyletěl. Děkuji. Děkuji, Karl Heinze. Kolega Demesmacher. Eh, eh, ehm, Děkuji, pane předsedo. Já tady budu mluvit eh, nizozemsky. Pane Falkenberku, jako stínový zpravodaj za EKR bych vás rád přivítal na schůzi našeho výboru. Rád bych poděkoval za vaše vysvětlení, ale mám takový pocit, že ještě eh, jste neřekl všechno, co víte a rád bych podpořil svého předřečníka. Skutečně bych chtěl eh, podpořit to, co řekl Karl Heinz Florenz. Flandry, to je region, za který jsem byl zvolen, pane Flankenbergu. Tady ve Flandrách jsme opravdu na špičce, co se týče recyklace a odpadového hospodářství. A opravdu eh, jsme už v eh, této oblasti provedli mnoho průkopnických eh, činů. Já se v té oblasti vyznám a my se tady vyznáme v té oblasti a myslím si, že bychom mohli přispět k pokroku v této oblasti. A pokud eh, mm, jsou tady nějaké pochybnosti o přesvědčení a postoji tohoto parlamentu, tak já doufám, že ty budou dnes odstraněny, pokud eh, už se tomu tak nestalo, protože hlasování o pozměňovacích návrzích jasně ukázalo, že parlament tento balíček podporuje, co se týče recyklace. Eh, důvody, důvodů je mnoho a nemusím je opakovat, ale eh, chci ještě jednou zdůraznit to, co řekl pan Florence. Argumenty k tomu, aby ten eh, balíček zůstal na stole, ty jsou jasné, ale argumenty a důvody pro to, aby ten balíček byl stažen, ty jsou nejasné, nesrozumitelné. A já jsem doposud nepochopil, co komise chce udělat. Ex- bude existovat nějaký ambicioznější balíček? Pokud ano, tak to řekl řekněte jasně a jednoznačně, nebo, ta, nebo měřítka mm, budou nasazena, nebo budou použita mírnější měřítka pro eh, státy, které jsou v horší výchozí situaci. Pro mě je to celé matoucí, já to nechápu. A otázka zní, nový balíček, který bude úplně jiný než ten dnešní. Eh, jak to tedy eh, chcete stihnout, ale v rámci lhuty kterou uvedla komise do konce roku 2015, to nevím. Abych to shrnul, eh, prostě nechápu to, není mi to jasné. A co se týče nás, my chceme jít dál, my chceme pracovat dál na základě dnešního návrhu, který máme před sebou. Samozřejmě ten může být vylepšen, to je každému jasné a to také chceme, eh, ale hm, já eh, bych rád i dále pracoval na základě toho, eh, co vím, na základě eh, svých znalostí. 4. března tady budeme mít akci, eh, na kterou bych vás rád pozval. Eh, budeme tady mluvit o osvědčených postupech, eh, které se nám osvědčily ve eh, Flandrách v oblasti recyklace. Musíme být schopni ukázat, jakou přidanou hodnotu pro životní prostředí, pro ekonomiku přinese tento balíček. A je přeci jasné, že i komisaři, vy a vaši spolupracovníci, Všichni jste zváni na tuto akci 4. března a rád bych ještě jednou zdůraznil to, co řekl kolega Florenc. Je opravdu veliká škoda, že pan komisař tady není dnes. Osobně eh, eh, na našem výboru rádi bychom se ho vyptali na spoustu věcí. Děkuji. Konečná. Děkuji, nyní paní Konečná. Děkuji, pane eh, předsedo. Dovolte mi nyní mluvit za svého kolegu, protože nejsem přímým šedou zpravodajem, ale protože se omlouvá, nemůže tady dneska být s námi, tak eh, mě požádal, abych vystoupila za naši frakci a myslím si, že v tomhle případě zcela jednotně. Pro nás je stažení toho balíčku absolutně nepochopitelné, a e, navíc je ještě více nepochopitelné v kontextu toho, co jsme tady dnes slyšeli, e, když zástupce komise říká, že chce připravit ambicioznější balíček do konce roku, takže vše co víme o tom jak by se ten původní balíček měl upravovat tak je o snížení úrovně těch ambicí. to znamená vy nám tady eh, primárně neříkáte pravdu v tom že chcete něco zlepšit protože prostě to co jste zatím předvedli a to co evidentně komisi vadí a proč se chová jak se chová tak ukazuje že to nebude o navýšení ambicí toho balíčku ale bude to o snížení úrovně eh, toho balíčku. Eh, ten balíček byl určen k rozvoji právně závazného sedmého akčního programu pro životní prostředí a proto je povinný uvědomme si to my si tady dneska nehrajeme na to jestli komise přetlačí parlament nebo parlament přetlačí komisi. my jsme se k něčemu v sedmém akčním programu pro životní prostředí zavázali a my máme povinnost to plnit a my jako poslanci to děláme a já nechápu důvod proč se takto k tomu nestaví komise a nehledě na to že kromě toho že má širokou podporu nás ale i členů rady tak také má podporu občanské společnosti a hlavních aktérů nakládání s odpady. my jsme tady možná dosáhli obrovského konsenzu který, kterého si ale vůbec nevážíme, protože teď nejsme schopni jakýmkoliv způsobem říct, jak pokračovat v tom jednání dál proto říkám znovu za celou frakci gue ngl pro nás je nepřijatelné stažení toho balíčku je nepřijatelné aby byl jakkoliv ten návrh modifikován protože si nedovedeme představit že za pár měsíců se zvládne práce kterou tady předchozí komisař potočník dělal čtyři roky na kterou jsou udělané analýzy která byla zpracována a prodiskutována s odbornou veřejností a neradi bychom se dopouštěli toho že se necháme ukonejšit a budeme tvrdit ano ona nám komise něco slíbila a pak se budeme moc divit když to eh, nebude respektive když to bude ve stavu se kterým nebudeme souhlasit a bude se to muset celé ale celé přepracovat. máme dobrý základ stůjme si za ním a komise by v tomhle případě měla pochopit ale i ustoupit protože pokud tak neučiní tak nejenom že eh, to bude velmi nevěrohodné vůči nám jako poslancům ale jak jsem řekla bude to velmi nedůvěryhodné vůči celé společnosti která o tomto balíčku mluví která, s ním, eh, která s ním souhlasí a kde se našel konsenzus. jednejte velmi opatrně jedná se o velmi závažné téma a myslím si že bychom ho neměli žádným způsobem podceňovat. děkuji. Děkuji a nyní pan Gerbrandy. Děkuji, pane předsedo. Omlouvám se, že jsem přišel o něco později. Můj vlak měl spoždění. Mě pořád ještě zaráží, co Evropská komise dělá s balíčkem eh, odpadu a s celou ideou eh, cyklické ekonomiky. Od začátku této diskuze, eh, od doby, kdy do parlamentu prosákly první zvěsti, že ten balíček bude eh, stažen, tak mě zaráželo, že je to naprosto bez důvodu a že Evropská komise není nijak ochotná vysvětlit, proč eh, hodlá udělat to, co hodlá udělat. Abych byl upřímný, já jsem doteď neslyšel žádný důvod. Neslyšel jsem jediný pádný argument, proč by, proč by ten stávající balíček odpadů měl být stažen. V naší liberální frakci jsme hostili komisaře Timmermance, ale on taky neměl jediný argument. Hovořil o cyklické ekonomice, e, přičemž tento balíček e, řeší jenom polovinu toho kruhu. Potom hovořil o opětovném využívání, které do toho balíčku nepatří. Potom o nějakých uhlíkových komponentách, které je potřeba řešit. A nikdo, kdo něco ví o tématu, nepochopil, co pan Timmermans říkal a v podstatě ani nikdo další, kdo byl v sále přítomen. Takže to je můj hlavní problém. Ono to nemá důvod. Vypadá to, jako by Evropská komise z politických důvodů byla ochotna ukázat, že, eh, že zaútočí na eh, eh, komunitární aky a připsat, připsat to na seznam legislativy eh, určené ke zrušení. Co ale komisař Timmermans neřekl na schůzi naší frakce, ale co se dozvídám teď jako jeden z argumentů, je to, že to ekonomicky nestačí, že se ten návrh dostatečně nesoustředoval na ekonomiku. Ale když se na něj podíváte, tak on začíná ekonomikou. On hovoří o úspoře 600 miliard euro ročně pro evropský průmysl. Já si nemyslím, že ta, já si myslím, že v Evropské unii nenajdeme jedinou oblast, kde bychom dokázali pro průmysl ušetřit takovouto částku. Takže nedostatek ekonomické podloženosti není ten argument. To je naopak jeden ze základních kamenů eh, Junckerova eh, nového programu na eh, obnovu evropské ekonomiky. Takže já to opravdu nechápu, mě nad tím zůstává rozum stát. Vidím to tak, že promrháme spoustu času, nejméně rok, ale myslím, že to budou spíše dva roky. Ten návrh byl parlamentu představen v červenci a nemůžeme očekávat nový návrh do konce tohoto roku, takže opravdu vznikne obrovské spoždění dvouleté. A to ještě není všechno. Nejde tady jen o spoždění. Já se teď ze všeho nejvíc bojím toho, že e, pokud interní služby komise vypracují e, nový návrh, tak poměrně rychle zjistí, že bude velmi těžké navrhnout cokoliv nového, co by se dalo snadno odlišit e, od toho současného návrhu. Dopadne to tedy tak, že komise bude zoufale za každou cenu hledat, co nového dát do nového návrhu, co by se lišilo od starého návrhu, což ne vždycky znamená, že to nové bude kvalitnější. Takže ještě jednou, já bych chtěl apelovat na komisi, aby znovu zvážila svou strategii abychom se nedočkali vel, veliké porážky, až podají nový návrh za dva měsíce e, s drobnými změnami. Evropská veřejnost a ekonomika by byla hlavním vítězem a o to se snažíme všichni. Děkuji. A nyní pan Šlek. E, zahvaljujem gospodine predsjedniče. Dobar dan gospodine Falkenberg. E, Děkuji, pane předsedo. Přeji dobré ráno panu Falkenbergovi. Mě velice mrzí, že tento balíček má být stažen z legislativního postupu. Myslím si, že je to ztráta času Pracovali jsme na tom už několik let. Generální ředitelství pro životní prostředí a komisař Potočník do toho vložili mnoho úsilí protože chtěli přijmout ten celý balíček. Já bych vás chtěl upozornit na to, že současná komise tímto způsobem demonstruje, to, co se dalo tušit už předem, a sice, že životní prostředí e, je e, takovou černou ovcí v plánu komise na celé toto funkční období. Nakládání s odpadem e, totiž se netýká ekonomiky, ale spíše ochrany životního prostředí. A mě dělá starosti to, že komise si myslí, že ten plán je příliš ambiciozní. Oni eh, říkají ovšem, že chtějí ještě ambicioznější program a my víme, že členské státy mají připomínky, komentáře a námitky v tom smyslu, že tento plán už tento plán je příliš ambiciozní, pokud jde o eh, postupné rušení skládek. Takže ta argumentace, že ten balíček by měl být ještě ambicioznější, aby dokončil ten kruh cyklické ekonomiky, je v rozporu s tím, co říkal pan Juncker během své kampaně. Tehdy eh, se stavěl k tomuto balíčku negativně, považoval ho za zátěž pro celý systém. A konečně eh, bych chtěl říci, A mo- mo- možná jsem teď trochu naštvaný, ale chci říci, že ten samotný fakt, že komise chce ten balíček stáhnout, není příliš pozitivním signálem, protože mnoho zemí se bojí, že nebudou schopny eh, naplnit cíle eh, v oblasti rušení skládek. A toto je pro ně signál, že mohou odložit eh, termíny. Děkuji a nyní má slovo kolegyně. Evy. Děkuji, já souhlasím s tím, co jsem slyšela od kolegů. Samozřejmě eh, rozhodnutí stáhnout balíček to není dobrý signál na začátku teď eh, nové komise. A určitě já zcela podporuji kolegy v tom, že by tady měl být komisař eh, Vela a reagovat na naše otázky. A nemluvě o nákladech, eh, mm, které to stálo, impact assessment, všechno ta hodnocení, analýzy, výzkum a tak dále a veřejné připomínkové řízení, takové ty konzultace, takže to také musíme brát v potaz. Ještě bych chtěla zdůraznit, že v novém návrhu přece nelze dát větší prostor některým bodům, jako otázka eh, eh, implementace eh, principu, kdo znečišťuje, tak platí, potom povinnost eh, třídit eh, i organický odpad, to tam již je, to je další základní bod pro hospodaření s odpadem, municipálním odpadem a nebo komunálním odpadem. Další bod, ten se týká modelů spalování Mm, odpadu a zde mm, to tam také je, takže teď to nějak přehodnocovat, eh, snažit se přehodnocovat mm, nebo i eh, způsob tedy eh, schromažďování odpadu. A je třeba se na to podívat z pohledu tedy, že je to nutný balíček, protože odpadu je více a více a je třeba s tím nakládat, takže na to nesmíme zapomínat. Děkuji. Děkuji, tím jsme uzavřeli eh, se stínovými zpravodaji a hned dám slovo dalším řečníkům. Apeluji na vaši stručnost, Matias. Ja, fass mich gerne kurz. Eh, <clears throat> Já budu rád, stručný. Eh, pan Juncker říkal, že budeme mít politickou komisi a tu také máme. Mnozí hlasovali proto, abychom ji měli a dnes se tady rozčilujeme, proč tady není pan komisař, ale mohli bychom jich pozvat mnohem více. Pan, pan Zilmajer, pan Timmermans, a eh, všichni by tady měli být, protože tohle to bylo politické rozhodnutí, že se tahle věc zničí. Jednak na základě lobistických tlaků, eh, Business Europe a dalších, eh, ty jsou tady dnes zastoupeny, vítáme vás mezi námi. A mm, určitě si rádi vyslechnete, co vám řekneme a musím říct, že to je hrubá nedbalost stavět se takto k tomuto návrhu. Protože kde máme v Evropě problémy? Že se už neinvestuje, že tu není důvěra do poli- v politiku a tohle opatření, tenhle balíček, nebo uh, tenhle balíček stáhnout, protože si nejsme jisti, uh, co se bude dít eh, s balíčkem o ovzduší. Tohle to se postará o další zadržování investic, zablokování investic. A Teď tady zaznělo eh, něco eh, nizozemsky, já jsem eh, z Horního Frýcka, my tam máme také přísloví mm, Eh, něco v tom smyslu, že eh, kdo se takhle zachová, dostane facku. A tohle to je facka eh, od komise, tohle to není spolupráce na bázi důvěry a z věcných důvodů a také mm, z důvodů důvěry investorů, tohle to je opravdu facka. Já nevím, jestli mm, kdo se nad tím zamýšlel, jestli pan Falkenberg, který je tady dnes, Každopádně by měl vědět, že jsme velice nespokojeni a já doufám, že eh, ti, kteří poli, takto politicky rozhodli, a kteří budou roz, rozhodovat také eh, v oblasti trvalé udržitelnosti, že se poučí, protože my chceme eh, mít dobrou legislativu. Tohle, to, co tady se děje, to není dobré ve fázi, kdy máme jiné problémy, eh, nežli se hádat o tom, jestli nějaký návrh je dost dobrý nebo není. Návrh nikdy není vlastně zralý, ale proto jsme tady, eh, proto je tady rada, tady se ty návrhy vylepšují a možná, že bychom mohli místo jednoho čtení udělat eh, dvě, namísto toho, abychom to lámali přes koleno, když si nejsme jistí. Na to tady máme parlament, na to tady máme radu. Radím, abychom se tohoto balíčku nezbavili a ten argument, eh, že by se měl zlepšit, že přijdeme s lepším, tomu se musím smát. Eh, tím, teď by se tím měli zabývat i ministři zeměděl, zemědělství mezi Ukrajinou a až po Palestinu. Všude by se mělo diskutovat o odpadovém balíčku. Já si myslím, že e, ne celá komise, ne všichni z komisy. komise se postarali o to, abychom se dostali do této nepříjemné situace, ale e, diskutujme o tom, e, aby se ten balíček opravdu vydal na další cestu. Děkuji, Matiasi, kolegyně Oken, ale prosím stručně, poněvadž jinak budeme mít velký problém se slyšením. Tak prosím. Yeah, thank you very much. Uh, just ask Mr. Falkenberg, who... Děkuji, já bych se jenom chtěla zeptat pana Falkenberga, koho se tady snaží oblafnout. Vy přece víte, že komisař Potočník eh, za to bojoval eh, celé roky a vy teď přijdete a tvrdíte nám, že chcete být ambicioznější. A zrovna náš výbor tedy ví, že životní prostředí získalo nižší prioritu. A vy jste nezmínil nic, co by zvýšilo ty ambice. Vy jste zmínil, eh, nebo eh, pokud jde o ekodesign, tak vy víte, že Juncker v kampani se vyslavoval proti ekodesignu. On vedl kampaň proti ekodesignu, tak prosím vás, nemohl byste eh, to říct trochu jasněji, protože pokud budeme pokračovat v těchto hrádkách, tak nikdo z toho nic nezíská, kromě toho, že se, bude, že se budeme vzájemně obelhávat. Vy víte, že členské státy kritizují, kritizují parlament za příliš mnoho ambicí a najednou z ničeho nic přijde komise a chce být ještě ambicioznější a neřekne ani slovo, kromě toho ekodesignu, o tom, kde chce být ambicioznější a, na, a, na, a najednou jakoby se předseda komise obrátil na pravou víru a dostal nový nápad. Ale já bych chtěla říct eh, takové dánské přísloví, že ušlechtilé umění ztratit tvář může jednoho dne zachránit lidstvo. To je dánské přísloví, které prosím vyřiďte panu Junkrovi. Děkuji. A nyní místo předseda Poc. A, eh, děkuji, pane předsedo. To bude skutečně krátké. Já, já jsem známý pro svůj vstřícný a laskavý postoj ke komisi, ten si snažím zachovávat už vždycky. To pan Falkenberg velmi dobře ví. A, ale už ho ztrácím, protože všechno, co tady bylo řečeno, to komise ví. My samozřejmě známe ty argumenty, které komise použila a jestli dneska chce politické vedení komise ustupovat tlaku těch, kteří neinvestovali, neinovovali, jestli se bojí těch několika žlutých karet, kterými mávají některé komory národních parlamentů eh, kvůli subsidiaritě, no tak je potřeba to říct otevřeně. Jestli analytické týmy, kterých má komise opravdu hodně, nedokáží z toho hlasování ve Štrasburku dostatečně jasně poznat, že parlament skutečně chce ten eh, eh, odpadový balíček zachovat no tak to je mi pak líto a pak ale mám dost velké pochybnosti o tom jestli komise vůbec eh, dokáže přijít s ambicioznějším balíčkem když nepozná že parlament chce na něm pracovat. Takže přestaňme se tady, to řekla předřečnice naprosto dokonale, přestaňme se tady skutečně oblbovat, řekněme si ty věci na rovinu, ať sem, ať sem přijde pan komisář, ať nám řekne ne, prostě z nějakých důvodů já se bojím tlaku některých bad guys z toho průmyslu, který neplnili ty, ty povinnosti, které, které měli. Já se bojím národních parlamentů, OK, uvidíme. Ale tohleto trapné přetahování mezi komisí a parlamentem kvůli legislativě, kterou všichni potřebujeme, to bychom si skutečně mohli odpustit. Děkuji. A nyní paní Dodláno. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Navrhovaná směrnice se týká tématu, kterému já přičítám velký význam, protože to je naše schopnost, jak nejlépe využívat zdroje, které získáváme v přírodě a které garantují udržitelný rozvoj. Ale já nikoho nepřekvapím, že připomenu, že recyklace něco stojí. Eh, technicky, technologicky nejprve a právě proto celá řada členských států a místních samozpráv v podstatě to zadávají soukromým subjektům. Ale musíme vzít do úvahy také i náklady na organizaci takovéhoto systému tzv. cyklické ekonomiky. Normy, normy, které musí respektovat ty podniky a samozprávy, mají velké dopady na rozpočty a nároky, pokud jde o, eh, o dopravu, o skladování a tak dále, to bude znamenat nové investice, což znamená úplnou reorganizaci. Tudíž je třeba se obrátit na komisi, aby komise provedla velké hodnocení. Já vím, že již byla hodnocení dopadu a podobně, ale to nestačí. Velk, velkou studii finančních důsledků této tzv. cyklické ekonomiky a především je třeba se ujistit, že Evropská unie bude efektivní, pro, efektivně provádět dohled. Rozdíly v Unii eh, vedou k takovému riziku, že, mm, eh, tyto, že to mm, bude znamenat, že mm, to může poškodit různé projekty, protože členské státy budou muset provádět reorganizaci, aby eh, přijali principy té cirkulární ekonomiky. Pan Pan Petrle, děkuji, pane předsedo. Je prošání odpadků jedno od temeljných skupných pro... Já si myslím, že e, odpad je jedním z hlavních společných problémů, které musíme řešit. A abychom to řešit mohli, tak potřebujeme e, dlouze diskutovat. Odpad se nesmí stát politickým odpadem při, politickým, při politickém rozhodování. A e, mě by, já bych se rád dočkal nějakého závazného rozhodnutí, které by stanovilo jasné cíle a dobu, kdy jich má být dosaženo. Neměli bychom vytvořit nějakou koncepční diskontinuitu. Nemůžeme e, hlasovat na jedné schůzi pro cyklickou ekonomiku a na jiné schůzi pro něco úplně jiného. Ta filozofie předchozí komise v oblasti využívání přírodních zdrojů byla dobrá a zejména v oblasti odpadu. A my si musíme uvědomovat, že to téma je velice složité. a přístupy zaměřené pouze na jednotlivé sektory nás nedostanou příliš daleko. My potřebujeme zastřešující horizontální přístup, který by integroval všechny možné aspekty. Naše politika pro odpad eh, velice souvisí se základním cílem, který sdílíme s Evropskou komisí, a to je konkurenceschopnější ekonomika. A mě by zajímaly nějaké konkrétnější odpovědi ze strany komise. Děkuji. A nyní poslední otázka, pan Flanagan. Děkuji. Máme tady mnoho tlumočníků Máme mnoho tlumočníků na každé schůzi výboru, ale zdá se, že jeden jazyk tady chybí a to je ptidepe. My potřebujeme nějaké tlumočení z ptidepe pokaždé, když sem přijde komise a musí, musí, měli bychom mít někoho, kdo to eh, přeloží zpátky do lidské řeči. A já to přeložím. Je to eh, jednoduché. Je, Evropská unie je unie velkých biznisů a ne malých lidí. Je to unie, které jde o zisk a ne o životní prostředí. A bez ohledu na to, jakým ty depe ten člověk tamhle zrovna mluví, tak ten tlumočník v mé hlavě říká, já vám, nerozum, já vám nevěřím, já nevěřím komisi a eh, životní prostředí je jim úplně fuk. A právě proto Junkrova komise je naprosto tou katastrofou a právě proto Juncker musí pryč. Thank you very much. Eh, and now... Děkuji. A nyní dostává slovo komise, aby poskytla odpovědi, na které tolik čekáme. Thank you, Chairman. Um, I já jsem si velice pečlivě vyslechl všechny názory a do určité míry v podstatě to je opakování názorů, které jsme slyšeli v předchozích diskuzích, ať na plénu, třeba ve Štrasburku či jinde. Já jsem docela potěšen, když slyším velkou podporu návrhu komise. A nikdy jsem tak, tak nadšenou podporu nikdy neslyšel za doby fungování v komisi. Já jsem předkládal v minulosti spoustu různých návrhů, ale teď, když komise chce něco stáhnout a vylepšit, tak tento návrh náhodou dostal co největší podporu, kterou jsem kdy zažil nejen v parlamentu, ale svým způsobem i v radě. I když ještě v radě se nevědělo, že bude možná stažen. Na prvním ministerském zasedání ministrů životního prostředí jsme slyšeli celou řadu otázek i kritiky, že to je eh, příliš ambiciozní návrh, že to je příliš složité, že to je příliš byrokratické a tak to šlo dál a dál. A já jsem i slyšel podobné reakce kdysi i mm, z parlamentu a i když jsem diskutoval s různými dalšími skupinami a jednotlivci, svým způsobem je dobré tady teď slyšet, že stávající návrh je daleko lépe pochopen teď a dostal takovou velkou podporu. Připouštím, že jsem já Eh, osobně přímo na tomto návrhu pracoval, ale nikdy bych sem nepřišel a řekl, že náš návrh je perfektní a že nelze ho dále vylepšit. Něco zde tady z toho bylo zmíněno. Já myslím, že musíme předložit něco, co i vzbudí důvěru u investorů, Chceme, aby tento návrh eh, zešel z těch základních ekologických obav a i zde máme analýzy účinnosti zdrojů a to je v podstatě také jeden z podkladů tohoto návrhu. A tento návrh ale bude mít velký ekonomický obsah, velký ekonomický dopad. A takže my musíme zajistit, aby to všechno tam, aby ta konfigurace byla co nejlepší. Já jsem slyšel zde řadu zmínek o tom, že bychom neměli ukládat, eh, ukládat odpad na skládky, že to eh, tím zatěžuje, že bychom to měli, eh, že bychom se měli vyhnout ukládání Eh, že spíše bychom měli třeba eh, výrobky opravovat pořád a ne je vyhazovat a potom ukládat na skládky, tak jak se to děje teď. Potom jsem tady slyšel i zmínky o tom, že různé členské státy jsou na tom různě, pokud je o jejich výchozí situace. A, ale je realitou, že máme velký počet členských států, které ukládají více než 90 komunálního odpadu na skládky. Ano, Flandry a možná další regiony, ano, ty ukázaly velice rychle, že tento kurz lze změnit a že existují způsoby, jak tedy eh, tu lineární ekonomiku zvrátit v tu, tedy oběhovou nebo cirkulární, a by ten odpad obíhal. Já jsem navštívil některé podniky, já vím, jak kolik věnují do inovace, do výzkumu a snaží se recyklovat PVC třeba nebo další plasty. I mm, jsme viděli, že i jsou schopny mm, hodně recyklovat. Ta míra recyklace je někde vysoká, ale pořád ještě zde máme eh, gro nebo velký podíl evropské ekonomiky, kde to tak není a je třeba pochopit, proč někteří v Evropské unii úspěšně ukládají méně odpadu, třeba kolem 2% komunálního odpadu se dává jenom na skládky, kdežto jinde třeba je to více než 95%. My jsme to analyzovali, studovali, existují studie, máme hodnocení dopadu a všechny ty podklady existují. To, to nepřijdeme, to pořád platí. Ta analytická práce, o kterou se opírá stávající návrh, ta pořád platí. Ale možná, že jsou věci, kterým je třeba ještě lépe porozumět. Já jsem argumentoval v celém tom procesu, že zde máme legislativní požadavky, které klademe na členské státy do roku 2015, to znamená třídit odpad u těch hlavních typů kategorií odpadu u plastu tedy, papír, plast je papír, kovy, sklo. A máme zde velice jasnou linii, jak to má být s, bio, pali, s bioodpadem, který by se hm, tedy neměl ukládat jen tak nespracovaný. Takže ano, a to všechno teď probíhá. I jsme začali s hodnocením, s analýzou, abychom lépe pochopili, jaké systémy třídění odpadů existují v členských státech, poněvadž zde existuje ten právní závazek, tedy do roku 2015, a nemá smysl tedy mm, třídit, mít tedy ten závazek třídit a na druhé straně ještě e, mít možnost ukládat odpad e, v roce 2025. To by nemělo smysl. Takže jsou zde věci, kde je možné být tedy ambicioznější. A já myslím, že by bylo užitečné, kdyby v tom dialogu mezi námi, kdybychom akceptovali, že lze pracovat na lepším řešení a já bych zde mm, apeloval eh, na vás, abyste jak si vzali v potaz E, to, co řekl pan předseda Timmermans, v tom smyslu, že skutečně seriózně komise chce předložit e, lepší návrh, abyste to potom posoudili ve světle toho, co bude předložena, a ne ve světle toho, co ještě předloženo nebylo. A k tomu, co budeme chtět doplnit, tak jenom mohu říci, že ano, konstruktivně budeme pracovat na tom, abychom vytvořili takovou atmosféru, že tato odpadová politika skutečně přispěje k evropskému ekonomickému růstu, že vytvoří pracovní místa. Víme, že potenciál tady je, musíme nalézt nejlepší způsob, jak skutečně rychle ten potenciál využít. Slyšel jsem od některých, že tady jde o čas, hrajeme o čas. Já to chápu, že zastávajícího ekonomického stavu v Evropě, ano. Ale nezapomínejme, že máme již legislativu, platnou legislativu, která tyto věci upravuje a máme tam i stanovené cíle, které se týkají výhledu do roku 2020. A většina členských států ještě není ani v takové fázi, že by mohla splnit ty cíle na rok 2020. Ale ten nový návrh, ten ještě chce tedy prodloužit ty ambicioznější cíle do roku 2030. My tady nemluvíme o něčem, co se stane zítra ráno. Takže to je oblast, kde můžeme si dát trochu na čas a opakuji ještě jednou, komise poté, co si vyslechla reakce parlamentu, poté, co si vyslechla reakce členských států, tak se zavázala, že tento rok s tímto návrhem přijde. Jak, o co více ambiciozní bude, v jakých oblastech. Já myslím, že jsem vám již nastínil tu základní linii, kde předložíme ještě něco navíc. To znamená způsob, jak vyrábíme výrobky. I to musí, ty, ta, ty výrobky musí být e, tak vyrobeny nebo takový design, aby to i potom podporovalo následnou recyklaci. E, a takže teď my zatím analyzujeme i ty rozdíly mezi členskými státy a na základě toho chceme předložit legislativní návrhy, které budou efektivní a které budou realizovatelné ve všech 28 státech Evropské unie. Děkuji. Pan předseda, děkuji. Děkuji, pane řediteli. Za prvé chci poděkovat za to, že jste akceptoval eh, pozvání na naši schůzi a a mm, samozřejmě e, to je jako kdybyste šel do arény e, s bíkem a e, samozřejmě vy byste byl tím toreadorem. Dobře. Ale já bych chtěl, abyste panu komisaři místo předsedy řekl, že my ho tady čekáme a že my chceme detailní vysvětlení o důvodech této volby. Děkuji a já myslím, že teď můžeme přejít k dalšímu bodu na programu, což je slyšení. A struktura slyšení. To jsme již všechno si naplánovali a já dám hned slovo zpravodaji, poněvadž máme sklus. Takže ten, kdo hodlá odejít ze sálu, tak prosím v klidu, potichu, tak, abyste nenarušili průběh průběh slyšení, protože s ním začneme hned. Paní zpravodajka, děkuji. Vzhledem k tomu, že máme velký sklus a vzhledem k tomu, že zde máme hosty, významné hosty, tak já budu velice stručná úvodem tohoto slyšení. Řada z vás si klade otázku, proč jsme chtěli eh, to, toto slyšení konat i vzhledem k těm potížím, ale já myslím, že to je otázka toho, abychom se chovali důvěryhodně, systematicky, koherentně a abychom tedy respektovali vše. Ale já myslím, že bychom měli tedy pokračovat eh, do té doby, než tedy se vyřeší ten návrh a bude předložen ten, eh, což doufáme. My jsme chtěli uspořádat tedy toto slyšení právě proto, že ve dvou částech se chceme eh, zamyslet nad tou oběhovou ekonomikou a ve druhé části mm, si vyslechneme hlavní stakeholders, a jejich připomínky, kritické připomínky k tomuto návrhu. Proč? První část je o té oběhové cirkulární ekonomice. Je jasné, že směrnice odpadech eh, je nedílnou součástí té, eh, toho balíčku, té cirkulární oběhové ekonomiky. O tom jsme hovořili v předchozí diskuzi. Tady jde o to přejít od lineární ekonomiky k té cirkulární ekonomice a efektivně využívat stroje. A právě proto máme ty cíle, ty targets eh, ohledně recyklace, znov opětovného používání materiálu a tak dále. A e, samozřejmě odpad by neměl se považovat za odpad, ale za něco hodnotného, tedy za zdroj. A zde tedy e, musíme změnit tedy celé to paradigma chování. A druhá část. Ve druhé části my jsme se rozhodli, že budeme společně diskutovat s hlavními stakeholders. V těchto měsících já jsem se eh, sešla s některými z nich a zjistila jsem od nich, jak i tento stávající návrh je problematický a mm, především ta metoda výpočtu, samozřejmě ta má určitou přidanou hodnotu, ale e, i je, jsou s tím spojeny určité potíže. Je třeba si vyjasnit tedy, e, kde, e, jak budeme vypočítávat odkaz, z jakého výchozího bodu budeme vycházet při výpočtu té recyklace. Takže je to ta otázka definice komunálního odpadu například. Eh, já si myslím, že to také ještě bude asi zrevidováno a nad tím je třeba se zamyslet. A potom je to tedy ta odpovědnost výrobců a tak dále. Takže zde já mm, mm, mm, si myslím, že teď je to velká příležitost, abychom si k tomuto vyslechli názory našich hostů. Takže já bych chtěla teď přivítat a dát jim slovo. Thank you very much. And now, uh, we... Děkuji vám. A teď začneme jednotlivými prezentacemi. A pokusíme se je omezit na 6 minut. Jako první Jos Bleriot, výkonný ředitel z nadace Ellen MacArthur. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Eh, já se tedy pokusím o co největší stručnost. Nadace Ellen MacArthur, jen tak úvodem je nezisková organizace ze Spojeného království, která byla založena před čtyřmi roky s cílem urychlit přechod k eh, oběhovému hospodářství cyklické ekonomice a zlepšit ekonomické příležitosti. Spolupracujeme se sektorem vzdělání, biznisu a e, poskytujeme ekonomické analýzy, e, kterými odůvodňujeme přesun od lineární ekonomiky, e, která se zakládá na spotřebě materiály, materiálů k ekonomice cyklické. Jedna z prvních otázek, kterou bychom mohli zodpovědět, je, proč, že, proč nyní nastala kombinace faktorů, které tu, tu, tento přechod umožňují a naopak ho činí nutným. Je to samozřejmě nedostatek přírodních zdrojů, zátěž na životní prostředí, ekosystémy a tak dále. K Finanční a investorská komunita hledá odolnější a dlouhodobější příležitosti, stabilnější prostředí. Víme, že je akutně nutné najít nějakou perspektivu v oblasti pracovních míst a rozvoje. Můžeme také zdůraznit to, že dochází ke zrodu nového typu spotřebitele, který se, spotře- který se zaměřuje spíše na to, aby měl přístup k určité službě nebo produktu a nemusí ho za každou cenu vlastnit. To nám otvírá e, příležitosti, pokud jde o vzájemné sdílení e, statků a e, jejich oběhu v ekonomice. A také to může usnadnit toky Eh, které jsou způsobené stárnutím informačních technologií, eh, pokud jde o identifikaci materiálu, jejich složení a toho, jak s tím materiálem naložit po konci jejich prvního životního cyklu. Když si tu e, cyklickou ekonomiku představíme takto graficky, je to poměrně složitý graf, za to se omlouvám, ale jak už jsem říkal, e, jde o systémovou změnu, e, která se týká mnoha různých sektorů a mnoha různých aktérů. Ale v podstatě, když budeme biologické materiály na levé straně třídit od technických materiálů na pravé straně, tak tady vidíme, jaké jsou příležitosti. V naší ekonomice ekonomické analýze eh, se jasně ukazuje, že největší ekonomické příležitosti v oblasti úspory materiálu a energie eh, jsou zhruba eh, uprostřed toho grafu. Pokud jde o opětovné využívání, opětovnou vý, výrobu, změna účelu a tak dále, to jsou všechno strategie, které umožňují zachovat energii a práci vloženou do produktů po té, co skončí jejich využívání. Srovnejme například eh, motor auta, eh, který byl vytvořen z původních surovin a eh, druhý, který má stejné záruky a plní, stejný, plní stejnou funkci ze druhotných surovin, tak tady dochází k úspoře 75%. Tento, procent, tento princip ale Eh, samozřejmě vyžaduje, aby komponenty mohly být snadno opětovně využívány, demontovány a tak dále, abychom mohli separovat jednotlivé materiály tak, aby nedocházelo ke kontaminaci. Což samozřejmě má následky pro eh, podnikatelský model, protože pokud si výrobce chce udržet své produkty tak, aby je využíval jako zdroje materiálu, eh, tak tím, z, tak tím, zminimalizuje svou závislost na primárních zdrojích. což se týká také modelů za, za založených na výkonnosti, eh, leasingu a tak dále. První zpráva, kterou jsme vydali v roce 2012, eh, byla tedy na poput komisaře Potočníka Ellen MacArthur Foundation byla pozvána eh, jakožto eh, expert v platformě Evropské unie pro úspornost zdrojů, takže my jsme se významně zapojili do diskuzí o balíčku eh, cyklické ekonomiky a byly to diskuze velice produktivní, bylo to pro nás takové dobrodružství a ta první zpráva tehdy zdůrazňovala, myslím, že to číslo to už zaznělo, že existuje příležitost v v sektoru eh, středně složitých zdrojů, jako, strojů, jako jsou eh, pračky, myčky a tak dále. Takže tady se naskýtá úspora čisté, příležitost čisté úspory materiálu mezi 400 a, 400 a 600 miliardami euro ročně, podle toho, jaký scénář použijeme. A to se e, zabýváme pouze těmi e, středně složitými přístroji, e, takže tady není zapotřebí žádná příliš složitá politika. To jenom zdůrazňuji, že ta příležitost tady je a je potřeba se jí zhostit. Nastavením správného současného politického systému můžeme tento proces významně urychlit. A je důležité si uvědomit, že některé společnosti už začínají této příležitosti využívat. Takže je zapotřebí dát, jim spra- dát správný signál eh, investorům. A my bychom se chtěli pustit touto cestou a eh, jsme mnohem více pro cyklický systém než pro lineární systém, který má mnoho nevýhod, zejména eh, to, že produkuje odpad. Dostávám se na konec těch šesti minut a chtěl bych závěrem říct ještě jednu věc. Druhou zprávu, druhá zpráva, kterou jsme vydali, se týkala spíše té biologické stránky ekonomiky, zboží rychle podléhajících zkáze a tady je obrovská práce před námi, pokud jde o eh, odstraňování eh, děr v legislativě a vytváření ekonomických příležitostí. Zabývala se ta zpráva také e, problematikou některých živin, jako je například fosfor. E, tady je mnoho prostoru e, pro to, aby zemědělské vedlejší produkty byly opětovně vráceny do systému. Takže my, eh, to, my, vidí, to vidíme tak, že eh, využívání zdrojů je velice důležitá strategie a to, jaké suroviny se objeví na trhu a jaké strategie bude ekonomika mít k tomu, aby ty materiály eh, mohly být, aby jejich využití mohlo být zmaximalizováno, tak tím chce, bychom chtěli co nejvíce snížit závislost na primárních zdrojích. Děkuji a nyní se dostáváme k pozici v hlavních zainteresovaných stran a začneme Petrem Kurtem, místopředsedou Evropské federace pro nakládání s odpadem a služby v oblasti životního prostředí. Pane předsedo, jedna technická poznámka, jestli mohu. My jsme nedostali e, ty prezentace na papíře ani, a jsou k dispozici na e-komity, já jsem je nenašel. A na obrazovku špatně vidím. Je něco k dispozici, nějaké materiály? OK. uh, we send you in a short time the copies. No, takže my vám rozešleme kopie. Pane předsedo, dámy a pánové poslanci, děkuji vám za pozvání a mm, za to, abych tady promluvil jménem naší eh, organizace. Eh, naš, naš, mm, naše Evropská asociace zastupuje 18 členských států a také Norsko a Srbsko, eh, podniky, které vytvářejí obrat 75 miliard eur oběhové hospodářství a celá řada dalších odvětví v eh, roce 2014 od komisaře Potočníka ehm, si vyslechli před, mm, prezentaci eh, balíčku, který eh, podpořili a protažují eh, jeho mm, stažení za fatální chybu. Původní návrh samozřejmě v jednotlivých bodech eh, byl oprávněně kritizován, týkalo se to definic, kvót a tak dále. A vylepšení toho balíčku by podle našeho názoru bylo ale úkolem legislativního procesu. Namísto toho se nyní zamýšlíme nad tím, že ten balíček bude stažen a legislativní proces eh, vlastně vůbec ne, eh, nebude spuštěn. A já tvrdím, že je to chybný signál. Eh, jedním důležitým vylepšením podle našeho názoru by bylo vytvoření nástrojů pro konkrétní cíle. Jde zejména o financování zařízení a infrastruktury pro budoucí objevahové hospodářství. Všichni vědí, že v minulosti prostředí prostředky byly velmi často mm, nevyužity, zůstaly nevyužity. A pokud byly využity, eh, pak byly využity na stavbu a modernizaci skládek a tím pádem budování infrastruktury eh, eh, spíše bránili. Nové strukturální fondy se nyní hlásí k cíli pětistupňové hierarchie eh, odpadové rámcové směrnice z roku 2008 a silnější podporou například modelů veřejného a soukromého partnerství veřejného a soukromého sektoru by mohly být podpořeny. Dámy a pánové, Eh, důležité je vytvořit nejen rámec, ale také potom eh, implementovat eh, tyto předpisy. Budeme potřebovat evropský plán odpadového hospodářství proto, abychom v celé Evropě umožnili přístup k infrastruktuře, která bude odpovídat požadavkům od hm, hierarchie zpracování odpadů. Například třídění plastů se nyní provádí, dnes provádí v zařízeních, které potřebují více než 5 milionů eh, lidí, aby třídili eh, tak, aby, to, eh, aby byly vytíženy. Dámy a pánové, v teorii Teoreticky se e, všichni hlásíme k rozvíjení tržního hospodářství, k ambiciozní odpadové politice, k vytvoření e, pěti tisíc e, pracovních míst v této oblasti. Nyní už potřebujeme více než čtvrt milionu lidí a Čili ten eh, efekt zaměstnanosti v této oblasti považujeme za možný. Ehm, snižování skleníkových plynů a eh, získávání obnovitelných zdrojů energie. Ty sem patří také. Staráme se o pracovní místa, růst, investování eh, a neměly by tomu bránit um, různé protichůdné iniciativy. Stažení odpadového balíčku by v rozvinutých strukturách Skandinávie, Beneluxu, Německa a mm, asi nespůsobily žádnou velkou škodu. Nové členské státy na druhé straně um, se nacházejí ve velkých potížích a to až do roku 2020 uh, těžko dosáhnou kvóty recyklování 50 Stažení balíčku eh, by také bylo chápáno jako signál, že v eh, případě potíží eh, bude chybět evropský vítr v zádech. Já na vás apeluji, nevyš, nevysílejme tento signál a děkuji vám za pozornost. Grazie. Děkuji. A nyní Piotr Barcák, který je z Waste Europe European Environment Bureau, EEB. Děkuji, jsem Piotr Barčák, pracuji pro e, e, European Environment Bureau a jsem velice rád, že jste zas přizvali i nevládní organizace. Protože, jak vidíme, to je velice dobře načasované slyšení, je zde obrovský zájem. E, o odpad. A možná jedna výhoda je na tom, že komise chce stáhnout ten návrh, je, že se tomuto návrhu a ve odpadu věnuje více pozornosti a můžeme více se zmobilizovat a pracovat na lepším systému hospodaření s odpadem. IB, to je největší, IB největší organizace, máme 140 členů, celkem mm, 15 milionů občanů. A zde v Bruselu my pracujeme jako koalice nevládních organizací a takže to se podívejte tady na eh, to, co hlásáme. My eh, se snažíme tedy protiargumentovat panu Timmermansovi, který hodlá stáhnout návrh. Žádný z jeho argumentů podle nás neobstojí. Ale takže teď k věci samotné. Já myslím, že k tomu se vrátíme ještě v diskuzi, protože to je všechno politikum. A takže žít dobře v rámci omezení naší planety. Takže to jsou ty cíle, o kterých jednáme, mm, které přijala Rada přece. To je sedmý program a to je již základní dokument, který byl přijat. A návrh, odpadový návrh, balíček, to je v podstatě pouze konkrétní nástroj pro to, abychom splnili ty závazné cíle programu. Jako cíl 2 efektivita zdrojů, nebo, na, nebo čtyři, eh, to znamená eh, dobré zdravé životní prostředí. Takže ten odpadový balíček jde tímto směrem a není žádným důvodem to protahovat, protože jinak do roku 2020 tyto cíle nesplníme. A já chci poděkovat všem poslancům, kteří podpořili eh, ve čtvrtek hlasováním na, eh, když se postavili proti stažení tohoto balíčku, protože tři z těch pozměňovacích návrhů, tak o těch se hlasovalo většinově. I když neexistuje žádná rezoluce z politických důvodů, jak jsem řekl, zatím je to politikum, tak je zde jasný signál vyslaný parlamentem. Prostě Evropská komise nemůže tedy nad tím zavírat oči, aby k tomu hluchá. I dokonce i vy jste napsali spoustu dopisů, máme zde říjnové závěry rady. I členské státy tam sice vyjádřili určité výhrady, výhrady přeskumu, ale ten balíček obecně vítají. A potom na radě v prosinci také velká podpora tomuto balíčku, tak jak nyní zní. A byli proti stažení. Potom výbor regionu a Evro, Evropský hospodářský sociální výbor také nad tím pracují. Takže všichni na tom již pracují a obce, průmysl, nevládní organizace, všichni a jejich hlasy byly komisařem Timmermancem ignorovány, takže bychom měli se postavit proti tomuto návrhu. Eh, pana Timmermance stáhnout balíček cirkulární nebo oběhová ekonomika. Takže eh, jenom chci vyjasnit jednu věc. Ty kruhy by neměly být rychlé, měly by být pomalé. Co to znamená? Je třeba co nejvíce eh, prodloužit životnost výrobků. Budou e, dlouho musí vydržet, musí být opravitelné a musí být malé. Proč? Proč musí být malé? Jak, eh, jak, aby byly, protože mm, potom bude i ten malý odpad. A měli bychom se vyhnout zbytečnému odpadu například i výrobky pro jedno použití, těm bychom se měli vyhnout. A potom všechno by mělo být lokální. Otázka, jak tedy eh, dostat zpátky průmysl do Evropy. Já myslím, že to je možné. Myslíte, že to je možné? No dobře, hodně štěstí. A tedy měli bychom jim dát určité pobídky. Eh, průmysl, hm, který eh, nebude konzumní, ale postkonzumní průmysl. To znamená zpátky ho natáhnout do Evropy ať to může platit pro elektroniku, textilní průmysl, výrobu plastu a tak dále. My jsme předložili zprávu, kterou si můžete stáhnout z naší stránky a tam uvádíme, že více než 800 eh, tisíc pracovních míst lze vytvořit právě díky těmto ambiciozním politikám, včetně eh, servisní opravárenské činnosti. A jeden ze šesti nezaměstnaných v Evropě opět dostane práci a e, co nám dá spalování odpadu, kolik pracovních míst. To je otázka na vás. Ještě, chci zdůraznit, že potřebujeme cíle, závazné cíle. To je příklad proč. Vlevo vidíte recyklaci materiálů. Za deset let eh, došlo pokroku. Proč? Protože máme závazné cíle. Vpravo vidíte i eh, bioodpad a jeho recyklaci, to je jenom dobrovolné, takže tam vidíte, jak tam to dopadá. A žádný pokrok. Proto potřebujeme závazné cíle. Máme více příkladů. A dále eh, rozdíly v Evropě. To je asi největší problém teď k diskuzi jak řekl kolega, je, potřebujeme celoevropskou legislativu. Já jsem předseda e, e, skupiny pro odpady, e, ta se skládá ze expertů ze západní, východní Evropy, já jsem z Polska, já znám situaci v Polsku, v Čechách, na Slovensku a jejich plány odpadového hospodářství, které předkládají jich ministři životního prostředí, nejsou vůbec ambiciozní. A to teď říkají podniky potřebujeme celoevropské závazky, protože, po, protože eh, členské státy sami nic neudělají. Potřebují mi ekodesign a tak dále. Nemáme čas, tak to přeskočím. A závěr. Co by to znamenalo, kdybychom měli ambicioznější eh, návrh a tento by byl stažen? Podle mě eh, je tady jedna alternativa. Ponechat si stávající úroveň ambicí plus k tomu doplnit ty dobré iniciativy, které, jsou, eh, které figurují ve sdělení o eh, cirkulární ekonomice. Eh, je paní Pětekajnen. Takže to podle mě znamená více, být více ambiciozní. Také potřebujeme i co nejdříve tuto ekonomiku, tuto oběhovou cirkulární ekonomiku, abychom před sebou měli lepší Eh, budoucnost, eh, všechny ingredience jsou, jenom potřebujeme politickou vůli. Pán předseda, děkuji a nyní dáme slovo kolegovi Brandolínimu, Municipal Waste Europe a místo předseda CEPu, prosím. Děkuji, pane předsedo, děkuji i výboru za pozvání. Já zde zastupuji dvě Evropské asociace Municipal Waste Europe, to za, ta zastupuje Národní asociace eh, eh, podniků, které hospodaří s odpadem a potom CEP zastupuje eh, poskytovatele obecních služeb a takže i sociální partnery nebo so, jsme, jsme, jsme partnerem, pardon, partnerem, který jedná s Evropskou komisí za obce. Municipal Waste Europe eh, eh, příznivě přijali mm, balíček o tzv. cirkulární ekonomice, protože toto představuje podle nás významný krok směrem eh, k, k, k ekonomice, kde bude obíhat více odpad, to znamená, eh, klíčovým faktorem bude efektivní využívání zdroj, zdrojů, zdrojů bude to efektivnější jak pro ekonomiku, tak pro ochranu životního prostředí. Velice správně. Ten balíček té oběhové cirkulární ekonomiky správně identifikuje základní roli, kterou zde bude právě hrát hospodaření s odpady. Máme za to, že hospodaření s odpady musí znamenat uh, hospodaření se zdroji, tedy efektivní účinné hospodaření se zdroji. Zde zdůrazňujeme, že proto, abychom mohli plně realizovat eh, toto hospodaření v rámci eh, oběhové ekonomiky, tak je třeba eh, i do toho zahrnout prevenci a přípravu tohoto používání. To jsou základní etapy pro to, abychom úspěšně poté realizovali celý tento balíček. A ten balíček oběhové ekonomiky, mm, který byl navržen a my doufáme, že nebude stažen, i mm, podle nás tento e, balíček e, oběhové ekonomiky, mm, ten e, přichází s novou definicí komunálního odpadu. Máme za to, že tato definice by měla být výlučně v souladu s povahou a složením tohoto odpadu. E, to znamená ne to spojovat e, s e, dalšími dimenzemi, jako je ta firma, která nakládá s odpadem. Takže tady bychom měli vycházet z i termínu Evropského katalogu odpadu pouze. Také máme za to, že cíle eh, recyklace. To jsou cíle, které jsou velice významné a eh, především je prioritní stanovovat, definovat jednotnou metodu eh, na úrovni členských států a podle které se bude právě vypočítávat ta míra recyklace. Myslíme si, že tato metoda výpočtu by měla vycházet z outputu, eh, eh, tedy mm, z těch výstupů eh, té první etapy. A také třídění. I mm, je třeba, aby ty cíle i šly ruku v ruce s tou možností, že tyto cíle musí být realistické a musí být efektivně splnitelné. Nové cíle, pokud budou přijaty, tak podle našeho názoru musí být vypracovány adekvátním způsobem a vzít do úvahy i kontext. Kontext mm, i vzhledem k tomu, že často rozdělným způsobem definujeme eh, odpad, komunální odpad, takže musíme se shodnout na těchto metodách výpočtu a i mm, vzhledem k tomu, že zde máme 28 členských států. Také se domníváme, že recyklace se musí zvýšit, jak co se týče množství, ale především co se týče kvality. Poněvadž eh, efektivně lze recyklovat eh, eh, různé materiály. Také máme za to, že bychom měli definovat specifické cíle recyklace pro některé typy odpadů, a to především pro ty významné, jako například odpad, eh, bioodpad, tedy z potravin, tedy ty organické odpady. A také máme za to, že zde má odpovědnost eh, jak výrobce tedy, také samozřejmě, a proto je třeba mít nástroje, abychom mohli i eh, efektivněji plnit cíle cirkulární ekonomiky i z pohledu tedy těchto výrobců. A je třeba aby i oni eh, přispěli k plnění těchto ambiciozních cílů recyklace. Dále trh s materiály, s recyklovanými materiály by se měl také posílit a z tohoto pohledu si myslíme, že rozvoj různých kritérií eh, mm, eh, tedy odpadu by měly být konkrétnější. Ekodesign také je klíčový pro to, abychom splnili cíle cirkulární ekonomiky a toto představuje základní předpoklad pro to, abychom úspěšně splnili cíle, které jsme si definovali, které jsou ambiciozní a které musí být tedy splnitelné díky recyklaci. Dále je také třeba i rozvíjet eh, integrované sítě eh, struktur, tedy organizací, které budou recyklovat. Mm, a je třeba i eh, rozvíjet i ta zařízení pro třídění a nakládání s odpadem, organickým odpadem také. Toto představuje, tak jak nám ukazuje zkušenost, eh, kterou jsme nabili v různých zemích, v různých členských státech, takže toto je podle nás významná příležitost, eh, abychom eh, i vytvářeli nová pracovní místa, aby více tedy díky tomu rostla ekonomika. A mm, členské státy mm, ukazují, ta situace u nich ukazuje, že je třeba především eh, budovat nové struktury, tedy nové organizace, které budou se zabývat recyklací odpadu a jejich schromažďováním. A dále, pokud je o skládky, zde si myslíme, že je třeba snížit ukládání na skládky, na skládky a zde balíček hm, zavádí určité cíle, které podle nás jsou zásadní právě proto, abychom mohli jít cestou cirkulární ekonomiky. Ale toto musí být stanoveno realisticky, postupně, s určitou progresí. Ty etapy musí být splnitelné a je třeba tedy stanovit steps, kroky až do roku 2025 a 30. Cíle ukládání na skládky, stejně jako cíle recyklace, podle nás musí být aplikovány na všechny typy odpadu a ne pouze na odpad komunální. Děkuji. Děkuji a nyní poslední příspěvek a poté bude rozprava. Virginia Jansen, mm, mm, mm, ředitelka eh, Europenu. I would like to thank the chair and her Eh, chtěla bych poděkovat panu předsedovi a zpravodajce, že nás pozvali na dnešní slyšení. Eh, děkuji také stínovým zpravodajům a dalším poslancům za to, že si udělali čas a přišli. Eh, většina poslanců se vyslovila pro zachování současného balíčku pro odpad a dnešní slyšení je jasným signálem této podpory, jak už říkala paní Bonafe. Od začátku Europen podporuje tento návrh s tím, že je tu ještě prostor pro zlepšení tří hlavních bodů, které teď nastíním. Budeme s vámi nadále spolupracovat velice konstruktivně právě tak s komisí a s radou, tak, aby revize odpadové politiky mohla naplnit cíle eh, oběhové ekonomiky. Europen je zkrátka Evropské organizace pro obaly a e, životní prostředí. Jsme neobvyklá organizace vzhledem k tomu, že zastupujeme e, celý e, dodávkový řetězec od, od dodavatelů surovin po výrobce odpadů až po držitele značek, tedy uživatele odpadů. Zastupujeme všechny sektory a spolupracujeme už přes 20 let na, to, aby, na tom, aby využívání odpadu bylo zdrově úspornější. Proto podporujeme harmonizovanou evropskou legislativu, ve které by mohly podniky operovat, zůstat konkurenceschopné a přinášet nová obalová řešení, která by odpovídala environmentálním, ekonomickým a sociálním potřebám. Domníváme se, že cíle cyklické ekonomiky se dají podpořit jasnou, férovou a harmonizovanou evropskou legislativou. Jak říkáme, podporujeme revizi evropské odpadové politiky, která by se soustředila na tři potřeby. Za prvé, harmonizace definice a metodologií, které by byly základem realistických recyklovacích cílů. Za druhé, definovat, jak těch cílů dosáhnout. Vyvinout stabilní rámec pro využívání obalů. A nakonec v neposlední řadě obrana vnitřního trhu. Oběh těch eh, obalů a obalových materiálů, volný oběh musí zůstat jedním z hlavních principů ve směrnici o obalech a obalových odpadech. Tyto tři principy zachovají právní jistotu a budou podporovat inovaci, nové technologie a konkurenceschopnost v Evropě. Tím pomohou eh, biznisům přispět k udržitelnosti růstu a pracovním místům. Teď tedy k těm třem bodům. Nejprve musíme eh, stanovit jasný výchozí bod pro měření. Musíme harmonizovat definice a metodologie na měření recyklování a musíme zajistit, aby tyto metody byly konzistentně aplikovány v celé Evropské unii. Druhý krok. Stanovit realistické cíle eh, na základě kroku jedna. Proč chceme, aby Evropská unie vytvořila legislativu? Protože harmonizované měření a podávání zpráv o recyklaci obalů je základem pro inteligentní eh, plánování v oblasti odpadu a pomůže identifikovat díry a mezery v oblastech, které brání naplnění cílů. Proč to mají být realistické cíle? Víme, že implementace odpadové legislativy ve členských státech zůstává problémem. Mezi členskými, členskými státy přetrvávají značné rozdíly, a to zejména v tom, jak plní evropské cíle. Eh, rozdílnosti v infrastruktuře eh, nakládání s odpadem musí být vzaty v potaz při stanovování evropských cílů. Dále se musíme zabývat tím, jak tyto cíle naplnit. A tím se dostáváme k EPR, eh, rozšířené zodpovědnosti výrobců. Eh, to se týká eh, úrovně finanční a operační odpovědnosti výrobce za výrobek, která by měla být rozšířena až do konce jeho životního cyklu, což pomůže členským státům naplnit cíle. Schémata EPR pro použité obaly mají tedy na pomoci výrobcům státům plnit eh, jejich právní povinnosti. Aby ale EPR eh, e zůstalo eh, úspěšnou politikou, potřebujeme závazné minimální požadavky na výkonnost v, ve směrnici o obalech a obalových materiálech a k tomu jako doprovod evropské pokyny ohledně rolí a odpovědností všech aktérů, kteří se zapojují do odpadového hospodářství. V souladu s principem subsidiarity by měly členské státy mít na vybranou, zda budou implementovat EPR a měly měli by mít flexibilitu k tomu, aby upravili toto schéma pro eh, konkrétní situaci svého státu. Eh, proč by tedy průmysl měl chtít více evropských opatření v této oblasti? Eh, závazné minimální požadavky zajistí, že všechna existující schémata EPR, jak nezisková, ta, tak zisková, mohou operovat na základě stejných minimálních pravidel a tam, kde různé modely EPR mohou koexistovat. E, to pomůže e, posílit konkurenceschopnost a optimalizuje to třídění použitých obalů e, za účelem recyklace. Tyto požadavky by měly být doplněny evropskými pokyny ohledně rolí a odpovědností všech aktérů což potom bude zvyšovat odpovědnost všech výrobců, Eh, od firm zpracujících, zpracujících odpady, spotřebitelů i schématu EPR. Zejména výrobcům to přinese jasnost ohledně jejich odpovědnosti E, tedy toho, kde, zač- kde končí jejich odpovědnost a začíná odpovědnost někoho jiného. Nemůžeme přijmout to, že e, návrh komise e, uvaluje celou finanční zátěž na nakládání od, od, s odpadem na výrobce, aniž by bral v úvahu ostatní aktéry. To je v podstatě takový biankošek, který je nám vnucen a přitom nemáme žádný vliv na výkonnost těch schémat EPR. Já nemohu bohužel hovořit dále o těch minimálních požadavcích, jazycích eh, z časových důvodů ale můžete si vzít eh, naše eh, fact sheety o EPR, eh, které jsou u vchodu do tohoto sálu a právě tak je tam dokument, který obsahuje naše stanovisko k současnému návrhu. A konečně třetí bod je princip vnitřního trhu. Ten musí zůstat páteří směrnice o obalech a obalových materiálech. Vnitřní trh přináší silnější konkurenci, menší náklady na, transak- na dodržování právních předpisů, lepší využívání zdrojů, zdrojů, zvyšuje možnost volby pro spotřebitele a zlepšuje přístup ke zbožím a předpisům. Takže smy, samotný smysl této směrnice, když byla na počátku 90. let schválena, byl v tom, že různost eh, v legislativě životního prostředí tvořil překážku pro volný pohyb eh, obalů a obalového zboží. A my eh, bychom rádi zachovali integritu vnitřního trhu. A proto evropská odpadová legislativa by neměla klást členským státům povinnost přijímat národní opatření v oblasti designu obalů, tak jak to chce současný návrh komise. E, to by e, vedlo k riziku protekcionistických opatření a narušení vnitřního trhu. Evropská harmonizace by podpořila eh, inovaci a udržitelný růst. Takže ještě jednou, eh, apelujeme na evropské zákonodárce, aby se zabývali těmito třemi hlavními body. Europen se domnívá, že současný eh, návrh by měl být zlepšen tak, aby byl průchodný v rámci následujícího legislativního procesu. Eh, bereme na vědomí také na eh, snahu komise stáhnout tento návrh a připravit nový a eh, jsme připraveni s vámi konstruktivně spolupracovat a také s ostatními evropskými institucemi na tom, aby budoucí evropská legislativa byla jasná a aby jasně podporovala udržitelný růst. Děkuji a teď okamžitě začneme s otázkami poslanců. A nejprve dáme slovo stínovým zpravodajům. Nejprve dám tedy slovo eh, naší zpravodajce paní Bonafé, aby zahájila diskuzi. Prosím. Jo, mm, voglio fare subito un... Já hned mám takovou otázku. Eh, eh, v předchozí diskuzi možná jediný akceptovatelný důvod pro stažení, eh, jak řekl pan ředitel Falkenberg, je, eh, ta, že tam chybí ta specifická kapitola o tom, jak financovat tu infrastrukturu, která je nezbytná pro to, abychom mohli splnit ty ambiciozní eh, cíle recyklace. Jeden z našich zpravodajů hovořil o strukturálních fondech, no, ale víme, že dnes máme ten investiční Junckerový, eh, Junckerův plán, mm, mm, pro ně. Takže já se ptám zpravodaju, jak si myslíte, že ten plán eh, lze vylepšit proto, abychom skutečně splňovali tyto cíle recyklace? Děkuji. Ještě další otázky? Jan? Jan? Já jsem měl přesně stejnou otázku, takže já si nám vysvětlím ty skvělé, já si nám vyslechnu ty skvělé chytré odpovědi pak. Hm. Ještě má některý z členů výboru otázku? OK. Dobře. Takže začneme od prvního řečníka a vyslechneme si vaše odpovědi na to, co řekla zpravodajka. Prosím. Děkuji. Myslím si, že tady je potřeba investovat eh, do infrastruktury, která eh, bude mít takovou obrácenou eh, logistiku. Viděli jsme, že hodně Eh, eh, eh, v podstatě tam je problém s tím, aby ty materiály se dostaly do, zase do toho výrobního cyklu, takže je třeba obrátit tu logistiku, podporovat tedy návrat do, mm, do tedy výroby. To je třeba více investovat do designu, do designu, do volby materiálu, tak aby to skutečně byl materiál, takový design, který umožní navrácení těch materiálů eh, do výroby, aby se nebránilo tomu třeba při, při třídění a podobně. Takže návrat do výrobního cyklu. A potom tedy opět ten způsob sběru odpadu, opět eh, jinak. Možná tady je velký potenciál. Tady jsou velké příležitosti eh, třeba u těch biomateriálů. Takže ehm, podporovat tedy <clears throat> tu bioekonomiku možná spíše než ehm, nové typy eh, těch materiálů. A, mm, takže abychom to dostali tedy do ekosystému. A, protože některé z těch materiálů, které eh, jsou tedy, mm, které se rozkládají. Ano, takže design a materiály nové, které sami se rozkládají, biomateriály. Děkuji a můžeme pokračovat. Já vám děkuji za zajímavou otázku. Eh, my jsme se eh, zabývali v posledních letech velmi intenzivně eh, tím, jak se evropské prostředky v členských státech, zejména v těch členských státech, které do posud ještě nemají zařízení a infrastrukturu pro recyklaci, jak se tam finanční prostředky dostanou. A v posledních letech jsme zjistili, že částečně prostředky z Bruselu nejsou využity, částečně jsou vyžádány, využívány ale jsou použity tak, že to neodpovídá rámcové směrnici evropské a eh, eh, o hierarchii využití. Čili zejména pro modernizaci eh, a budování skládek. A to je přesně to, co hierarchie, co není jejím cílem. Je tedy třeba změnit postoj, změnit smýšlení. Je tady jasný požadavek, aby strukturální fondy byly orientovány na cíl odpadové hierarchie. To náš velký cíl, ale také jsme se zabývali realitou zejména ve velkých městech nových členských států a tam jsme viděli, že zájem obcí částečně je takový, že eh, aby se realizovaly rychlé investice. Tedy a to je často eh, výstavba nové skládky a nebo modernizace. Je mnohem složitější eh, budovat třídírny, třídící zařízení. Také spalovny, to je speciální téma. Ehm, protože hm, je třeba promyslet dobře eh, kapacity v rámci projektování a plánování. Čili náš návrh je takový, eh, více se v budoucnosti snažit o to, aby se ehm, sem nešly pouze eh, investice z veřejných zdrojů, ale také v rámci partnerství veřejné a soukromé sféry. Možnost tady je ehm, je tady možné využít know-how soukromého hospodářství eh, pro recyklaci, eh, tak aby eh, chom my, my v tom vidíme velký pokrok ve využívání PPP. Myslíme si, že tím se dá dosáhnout velkých úspěchů na lokální e, straně se zdražuje ukládání odpadu na skládkách a úplně stejný, e, tedy stejný zájem je na, to, aby, na tom, aby se investovalo do zařízení, které budou snižovat objem ukládaného obsahu. A pokud se podaří získat, e, zmobilizovat ještě další prostředky, například z nového fondu, o kterém se diskutuje, tak pak by to určitě byl velký pokrok. Já si myslím, že by se tím dosáhlo opravdu velkých pokroků v nových členských zemí a e, podle nás tedy nemá smysl, když na jedné straně máme takovýto program a na druhé straně konkrétní iniciativa, e, jak by ten fond mohl fungovat, má být stažena. Děkuji. Tak. Děkuji, pan Balčák. Jenom velice krátce, protože kolega to vysvětlil velice dobře. Musíme si dát eh, od, pozor, zejména v východních zemích, abychom dohnali úroveň recyklace a abychom eh, Eh, abychom neinvestovali do přílišné kapacity v oblasti energie. Ale mám jednu pochybnost. Podle mého názoru nestačí říct, že důvodem pro stažení je, že eh, investiční plán eh, Junckera se na to nebude vztahovat, ale já si myslím, že ten, na to bude, se, se na to bude vztahovat, i když by zůstal v platnosti současný návrh. Ale to možná může objasnit někdo jiný. doktor Bandolíny. Děkuji. My máme za to, že určitě je třeba podporovat eh, činnost eh, výzkumu materiálu, výrobků, eh, které budou snáze recyklovatelné, následně pak tak mimo jiné, abychom i podporovali prodloužení životnosti výrobků, jejich použitelnosti. Je vhodné tedy i podporovat eh, výzkum eh, systému, respektive zařízení pro eh, recyklaci odpadu. Je třeba i zvýšit efektivitu těchto zařízení, ale zároveň je třeba i mít možnost Eh, rekuperovat eh, ty typy odpadů, které zatím nejsou tak zajímavé pro, pozorovat, pro provozovatele a veřejné mínění zatím. Takže eh, tak, aby se nedostávaly zbytečně na skládky a mohly se znovu používat například o, o různé tedy typy odpadů, eh, které třeba eh, produkuje spalování a tak dále. Takže zde eh, je pravda, že jsou určité regiony v Evropě, kde ta infrastruktura není dostatečně rozvinutá a proto je třeba vytvoř, vytvářet integrované systémy, to znamená od samého počátku, kdy se ten od sběru tedy odpadu až po finální naložení, respektive recyklaci. A je třeba mít k dispozici i plány pro tyto regiony, pro tyto oblasti a v těchto plánech i e, e, naplánovat, e, že se tam musí postavit zařízení pro všechny etapy recyklace od sběru až po použití, tak abychom plnili cíle té tzv. cirkulární ekonomiky. Já myslím, že už tu zaznělo leco spodnětného od předchozích řečníků a já bych k tomu mohla dodat možná ještě to, že e, když uvažujeme o investicích, tak nejprve bychom měli investovat do jasné legislativy v oblasti odpadového hospodářství. To samo o sobě by pomohlo některým členským státům, které potřebují podporu e, pro své plánování odpadového hospodářství. A právě tak, jak řekli předřečníci, tak si myslím, že bychom měli investovat do lepších třídících technologií a sběrných technologií a měli bychom sdílet, umožnit sdílení osvědčených postupů mezi členskými státy v oblasti recyklace. A to by pro nás bylo velice důležité. Měli bychom také investovat do výzkumu a do inovativních designů obalů tak abychom brali v potaz nejen eh, životní prostředí, ale také potřeby společnosti a eh, spotřebitelů eh, funkčnost a struktura obalů se musí změnit. A pak je tu ještě jeden prvek, který bychom neměli ignorovat, a to je investice do vzdělání protože e, musíme se zaměřit i na spotřebitele, tak, aby lépe třídili a tak dále. Tak, takže soustřeďme se na školy e, a tak dále, e, tak a zjistíme, jestli nejsou k dispozici finance na to, abychom šířili povědomí o způsobech třídění mezi spotřebiteli. Děkuji. Má, má někdo nějaké další otázky? Prosím, paní Bonafé. Já bych chtěla využít tohoto. Toto je otázka více soft Eh, takže kdybychom měli nalézt eh, nějaký limit, eh, nějakou hranici pro tento návrh. To znamená, protože tam jsou cíle, které jsou obligatorní, ne, ne, třeba um, tam se hovoří o těch 30% do roku 2025. Já souhlasím s tím, co jsme slyšeli, že je třeba možná respektovat ten první krok, první step, který by měl být ambicioznější. A já se ptám, zda je představitelné. My jsme hovořili o těch důvěryhodných cílech a já si tedy kladu otázku, myslíte si, že ty cíle snižování té redukce jsou důvěryhodné, možné? Flanagan. Děkuji a další otázka pan Flanagan. No, pokud jde o to, co, říkal, co říkala paní Virginia a ohledně toho, abychom vyučovali děti, jak i dospělé, jak třídit odpad, tak já si myslím, že to je do jisté míry možné, ale Eh, ono existuje mnoho různých typů odpadů, už jenom mezi konzervami například, které se mají třídit zvlášť. Pro spoustu lidí je to rebus vymyslet, jak to mají třídit. Ano, samozřejmě pro životní prostředí je dobré, když vymijete eh, krabici do eh, vybijete krabici od mléka, tak zapomeňme na to, že to stojí peníze, ta voda vyprodukuje také odpad a my zrecyklujeme krásně čistou krabici krabici. A dává to takto smysl. E, možná bychom měli e, e, potírat takovou tu falešnou ekonomiku tak, abychom tyto krabice nahradili biodegradabilními produkty, které by se nemusely umývat. Potom by se dal, Potom by se dalo zavést to, že by se více věcí dávalo do jednoho kontejneru, tak aby se snížil ten zmatek v tom. Uh, já si myslím, já jsem myslel, že se nikdy nedožiju dne, kdy budu chtít zpátky starého komisaře, protože on řekl v podstatě to, že by to bylo přesvědčivější, kdyby eh, nestáhli ten balíček, ale pouze vy pouze eh, doplnili oblasti, kde byly nějaké nedostatky. Takže ani minulý komisař tomu nevěřil. Thank you very much. Děkuji a teď dávám slovo eh, dalšímu kolu odpovědí. Takže může, jednotliví řečníci mohou eh, odpovědět na otázky poslanců. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že my, nám nepřísluší příliš komentovat eh, důvěryhodnost a, dodržit, a naplnitelnost těch cílů jako takových, ale souhlasím s panem Flanaganem eh, v tom, že když že musíme dívat na, eh, ty, na ten horní tok toho dodávkového řetězce a nejenom na zmírňování dopadů, které je nutné pouze v přechodném období. Eh, takže na to musí být mechanizmy. Ale myslím si, že nesmíme ztrácet ze zřetele konečný cíl a konečným cílem je eh, designovat nové metody, jak nevytvářet odpad a nejenom strategie, jak s ním nakládat. Samozřejmě určitý reziduální odpad bude vždycky existovat a na to musí být legislativa, ale my bychom měli odstraňovat vůbec vznik odpadů pomocí designu. A to je cesta vpřed, eh, pokud jde o cyklickou ekonomiku. Pan Kurt? existují přesné výzkumy o tom, jak se eh, rozvíjí eh, objem eh, odpadu podle průměrného věku, podle obyvatel, podle hustoty obyvatel a podle nějakých výrobních postupů. Takže to musíme vidět diferencovaně. Já si myslím, že existuje celá řada dobrých iniciativ, zejména v oblasti ekonomiky, hospodářství, aby eh, výroba eh, probíhala za lepšího využití zdrojů a za produkce nižšího množství odpadu. Ale co se týče komunálního odpadu, bez změny konzumního chování si neumím představit snížení objemu odpadu, pokud současně stagnuje eh, počet obyvatel nebo dokonce klesá, tak jak je tomu ve velkých městech Německa. To, je, to byla první otázka. Druhá otázka. Kvalita recyklace situace závisí na tom, abychom co nejdříve eh, eh, začali co nejdříve, nejvíce vybírat ehm, schromažďovat tříděný odpad. Eh, musíme mít takový systém třídění, který občané budou akceptovat, který, na který se spolehnou, že domácnosti budou opravdu moci třídit a bude to pro ně pohodlné pokud eh, jestli se nám eh, podaří zlepšit chování v oblasti recyklace, eh, pokud k tomu nevytvoříme podmínky, tomu nevěříme. Děkuji za otázku důvěryhodnosti cílu. Ano, e, to musíme ještě v budoucnu prověřovat, ve, ve velice blízké budoucnosti, než tohle všechno bude schváleno. Ale pokud jde o prevenci, tak byl, tam byl navržen jenom jeden cíl a ještě nezávazný. Podle naší zprávy 30% je velice skromný cíl, my navrhujeme až 60. E, my jsme ambiciozní, e, ale myslíme si, že 30% je zcela možné. Když se podíváme na výrobní řetězec, to, od, od, od toho potravinového odpadu, tak tady je zcela jasné, že je možné dodávat z udržitelného zemědělství. Všem generální sekretariát zablokoval dokument, eh, komisař Potočník ho zablokoval a to mohla být velice důležitá cesta, jak snižovat odpad z domácností a z výrobního řetězce potravin. Především, když se hovoří o prevenci, tak tady jde o základní eh, princip pro efektivní nakládání se zdroji. A my to říkáme tedy my, my to říkáme, my zastupujeme provozovatele, subjekty, které eh, nakládají s odpadem. Prevence Prevence znamená efektivní nakládání se zdroji, ale také efektivní i nakládání s odpady, s tím celým cyklem odpadu, protože když my budeme produkovat eh, odpady, které jinak nebude možné na, e, Eh, eh, eh, řešit potom, tak to potom bude znamenat další investice do dalších zařízení, a mm, do, mm, která potom budou je likvidovat a podobně, takže to není efektivní. Tak abychom mohli dělat prevenci, tak my zde máme dojem, že až do posud sice se hovoří o tomto principu, to je pravda, ale Eh, mm, zatím do posud se eh, moc toho neudělalo mm, ve skutečnosti. Prevence, to znamená skutečně pracovat na ekodesignu, znamená to stanovat pravidla, která eh, budou efektivní a která se budou týkat odpovědnosti výrobce. A také jde i o to lépe potom si definovat cíle. Je třeba zdůraznit, že moje země, tedy Itálie, před pár lety již eh, mm, vstoupila do ekonomické krize, což i eh, postihlo tedy eh, tu oblast odpadů, mm, ale pokud chceme skutečně jít cestou toho decouplingu, decouplingu a mm, to znamená, e, měli bychom e, oddělit tady tu otázku odpadu a efektivně e, začít na tom pracovat. Ty stanovené cíle mohou být splnitelné, ale především nejprve musíme být rozhodnější, pokud jde o definování jednotlivých aktivit. Thank you. Think on, on prevention. Děkuji k prevenci, ta je důležitá a e, i tady se najdou e, ekonomické argumenty. E, celý dodávkový řetězec nezaplatí za obaly ani o cent více, než je nutné, zvláště při současných cenách surovin. A samozřejmě je zapotřebí zkoumat jejich design a i design obalu může zabránit vzniku e, odpadu nebo, e, nebo potravinového odpadu. Takže tady jsou určité čistě tržní síly, e, které sami od sebe podporují prevenci. A pokud jde o konkrétní cíle v oblasti prevence, tak ty se těžko měří, těžko se sbírají data. Uh, a proto během současné revize legislativy bychom chtěli více investovat do recyklace a do navýšení recyklačních cílů tím, že zaprvé nastavíme přesné měřící metody, přesnou metodologii pro recyklování, tak abychom měli jasný rámec pro EPR, který zajistí lepší způsob sbírání odpadu e, vzniklého z obalu a jeho třídění, což zvýší potom úroveň recyklace a zároveň to tím pádem bude bude preventivní opatření. Děkuji. A jsme, vidím na čas, takže můžeme uzavřít tady naše slyšení a poděkovat expertům za projevy a především za odpovědi na naše otázky. A tady bych jenom doplnil, že příští schůze výboru Envy se bude konat 27. Eh, ledna odpoledne a 29. Eh, dopoledne a odpoledne. Děkuji. A dobrou chuť. Eh, sí, sí, también.